So, liebe Kolleginnen, liebe Milé kolegyně, milí kolegové, budeme pokračovat schůzí výboru Ekon. Děkujeme kolegům z výboru pro sociální záležitosti. A nyní máme na pořadu jednání bod 8. To je zpráva o směřování k celoevropském rámci pro kryté dluhopisy a nejdříve dám slovo našemu zpravodaji, panu Lukemu. Prosím, máte slovo, pane Luke. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já raději přejdu do Němčiny. Nejdříve dávám trochu čas na to, aby se mohli nasadit sluchátka. Nejdříve bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům a dalším kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy k mé zprávě. Děkuji také za velice pozitivní, přivětivé pracovní klima, které zde zažívám při práci na tomto textu, je důležité říci, konstatovat, že máme velkou schodu na tom, eh, shodneme se skutečně na tom, že nechceme, abychom narušili dobře fungující trh, když tedy nyní hovoříme o evropském rámci pro kryté dluhopisy. Či o tom uvažujeme. A v tomto smyslu já tedy jsem sestavil svou zprávu. Nejde nám o to, abychom nějaké produkty, které na to říč jsou, eh, zakazovali, ale jde nám o to, abychom vytvořili rámcové podmínky, které objasní, které produkty skutečně jsou té povahy, že právem eh, eh, je můžeme zasadit do té největší regulační preference, které máme na evropské úrovni pro kryté dluhopisy. A tímto se přesně zpráva zabývá a mnoho z pozměňovacích návrhů má také tento cíl. Nejdříve bych chtěla doplnit, že se také velmi shodnujeme na tom, že již e, emitované kryté dluhopusy do nich nechceme zasahovat. Hovoříme tady jenom o novém rámci, který potom bude platit pro ty nové nově emitované kryté dluhopisy, tedy nebude to platit pro ty kryté dluhopisy, které již na trhu jsou, které již vydány byly. Pokud eh, si procházím ty pozměňovací návrhy, tak si myslím, že se nám, že se mi tady z toho jeví zejména tři věci, kterými je věnována zvýšená povinnost, po, první pozornost, a které jsou poněkud kontroverzní. Zejména jde o hranici mezi krytými dluhopisy na jedné straně tak jak je máma, a je tam ta největší regulační preference a tím, co já ve své e, zprávě pracovně nazývám e, jako evropské zajištěné cené papíry. Navrhuji tedy tento název, je to jiný finanční produkt, který je rovněž zajištěným instrumentem a mohl by také mít tedy preferenční zacházení v rámci e, regulování finančních institucí, může mít preferenční zacházení, ale ne to nejvyšší. Zde máme e, představy, které se nám mm, pomů, poněkud rozchází, představy o tom, co tedy definovat jako krytý dluhopis a co jako ESN, tedy ten Evropský zajištění cený papír. Já si myslím, že musíme tady hovořit o třídách jaksi hodnotových, majetkových. Eh, já jsem hovořil ve své zprávě, že to jsou eh, zejména hm, hypoteční práva a úvěry e, do veřejného sektoru, které se to opírá, to zajištění, ale jsou tady jiné představy, jiné koncepce. Ale zdá se, že se shodneme zejména na tom, že úvěry do infrastruktury a úvěry pro malé střední podniky mm, by měly spadat právě do oblasti ESN. E, to si ovšem ještě prodiskutujeme na schůzkách stínových zpravodajů. Musíme také hovořit o aspektech eh, hospodářské soutěže, konkurence. Tady zejména otázka toho, jak se postavíme k lodím. CR mají preferenční zacházení, jsou zvýhodněny. Jiné dopravní prostředky ne, například letadla, nemají to zvýhodnění. A vysokorychlostní vlaky rovněž ne. Já musím říct z hlediska konkurence, tady vidím jisté zkreslení hospodářské soutěže ku prospěchu lodí a navíc eh, kryté dluhopisy, které jsou zajištěny loděmi, jsou jistě méně likvidní než kryté dluhopisy, které jsou zajištěny eh, úvěry do veřejného sektoru či státních, eh, do státního dluhu. A proto si myslím, že bychom Eh, nemím, že bychom měli mít ty, ty lodě v rámci ECR zvýhodněny. Dále. Druhá důležitá věc je to e, prodlužování splatnosti, zejména ta možnost těch takzvaných soft bullets a conditional pass proof, CPT. Tady já navrhuji, abychom soft bullet připustili, povolili, ale pouze omezeně na jeden rok. A u soft bullets, které nejsou v oblasti svévolného používání toho emitenta, nemělo by to tedy takto být eh, ve své volném používání emitenta, ale pro používání struktury soft bullets by měl být nutný souhlas dohledového orgánu. Dále zde máme ještě představy na výbory, například, které jdou tím směrem, že ty soft bullets by se měly používat v závislosti na jejich makroekonomických kritériích či podmínkách. Já osobně si myslím, že by to bylo velmi těžké nadefinovat, protože pak bychom museli přesně ohraničit, jaká makroekonomická kritéria jsou proto dostatečná a jaká ne, což je téměř nemožné a navíc podle mne je to problematické. Je tady riziko toho, že se přenáší riziko emitenta na investora. E, to se mi nelíbí, to by mohlo mít systémické důsledky, které vůbec nemůžeme odhadnout. Třetí věc, a tím bych to uzavřel, to je metoda hodnocení. Tady k tomu byly předloženy některé e, pozměňovací návrhy. Pro mě je důležité abychom se nesoustředili pouze na nominální hodnoty. Samozřejmě, že tady máme aktiva, která prostě je tržní hodnota může klesnout silně pod hodnotu nominální a proto si myslím, že bychom měli silněji zohlednit hodnotu tržní, to si ještě probereme. Já bych tady byl pro určitý symetrický podnět, tedy že kdyby tedy tržní hodnota měla být nad nominální hodnotou, tak i to bychom mohli nějakým způsobem zohlednit, tak abychom například toto zredukovali prostřednictvím kolateralizace. Tolik z mé strany, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. A nyní tady stínový zpravodajové za EPP Darius Rosaty. Prosím, Dariusi, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval panu Lukemu za to, že připravil tuto zprávu. Myslím si, že ta myšlenka, že bychom tady měli evropský rámec pro kryté dluhopisy, je sama o sobě dobrá, protože je to trh, který se velmi rychle rozvinul a je to tak, že tady nepochybně existuje celá řada rozdílů ve vnitrostátních pravidlech. To znamená, že potřebujeme vyvinout určitou snahu a postarat se o to, aby ten evropský rámec byl účinnější, solidnější. Na druhou stranu, pokud tady přijmeme tu obecnou myšlenku, že se chceme tomuto tématu věnovat, tak se domnívám, že by mohlo být trochu předčasné přijímat rozhodnutí o takovémto evropském rámci. Protože nám v tuto chvíli chybí dostatečné informace o tom kontextu, o fungování trhu a o možných implikacích změn, které bychom tím eventuálně zavedli. Nemáme dostatečnou analýzu dopadů pro trh krytých dluhopisů v Evropě a to především z hlediska toho, jak by ty námi navrhované změny ovlivnily fungování určitých vybraných segmentů tohoto trhu. To znamená, že se domnívám, že bychom měli na tomto tématu i nadále pracovat za těsné spolupráce s komisí a s Evropským orgánem pro bankovnictví, tak abychom získali více informací o tom, jak by takovéto případné nařízení Mm, ovlivnilo fungování trhu. Líbí se mi přístup, který k tomu pan zpravodaj zaujal. Cílem není to, abychom dosáhli plné harmonizace v celé EU, ale je to spíše pokus vytvořit určitá pravidla, zásady, které by se následně uplatňovaly v celé EU, ale které by přesto ponechávaly určitý prostor vnitrostátním orgánům, tak aby přijali svá vlastní řešení. Argument ve prospěch tohoto přístupu zní takto. Objevilo se mnoho případů v určitých eh, národních trzích s krytými dluhopisy, které, kde jsou tady uplatňovány různá řešení a e, ty kryté dluhopisy tady fungovaly velmi dobře po mnoho let. To znamená, že pokud něco funguje velmi dobře, tak tu není bezprostřední důvod to měnit. A pokud to chcete měnit, tak musíte mít jednoznačné důkazy, které by prokázaly, že by ty změny zlepšily tu situaci ze současné dobré situace na situaci ještě lepší. Pan zpravodaj zmínil tři body. Za prvé definice krytých dluhopisů. V tuto chvíli nemáme jasnou definici, to je pravda. A zažilo se to, že tedy jako výchozí bod využíváme nějakou směrnici. Pan Luke navrhuje, abychom tedy kryté dluhopisy vyhradili, ten pojem kryté eh, dluhopisy eh, vyhradili pouze těm nástrojům, které jsou v souladu s článkem 129 CRR. Tím v podstatě z této kategorie vyloučíme celé, celou řadu dluhopisů, které byly vydány v minulosti a které byly kryty celou řadou eh, kategorií aktiv, eh, ne těch, které jsou zmíněny v článku 129. Souhlasím s panem Lukem v jedné věci. Jsou tu různé úrovně rizika, které se váží k různým aktivům. Uvedu příklad. Neměli bychom srovnávat kryté dluhopisy, které jsou eh, kryty loděmi a veřejným dluhem. Z hlediska likvidity a z hlediska rizika ty lodě jako krytí zkrátka nejsou dostatečně dobrá aktiva. Nejsou to tak dobrá aktiva jako veřejný dluh nebo hypotéky. Stále ještě je možnost o tom diskutovat, ale jak jsem řekl, lodě a další potenciální aktiva, která se v některých zemích používají ke krytí, k zajištění, například půjčky malým a středním podnikům ve Francii nebo půjčky na bydlení ve Francii nebo eh, partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem v jiných zemích. Tyto segmenty trhu fungovaly dobře a možná bychom měli najít nějaké řešení, které by neničilo to, co zatím efektivně uč, eh, funguje. Ale zároveň samozřejmě musíme vzít v potaz veškerá s tím zpětá rizika. Pan Luke tady navrhuje kryté dluhopisy, eh, které by tedy odpovídaly eh, požadavkům na kapitálové zajištění, nebyly by tam lodě a Všechno ostatní by tedy spadlo do té další kategorie nově vytvořené evropské zajištěné cené papíry. Já mám kompromisní návrh. Možná, že bychom mohli zavést tři kategorie krytých dluhopisů. První, prémiové kryté dluhopisy, to je to, co navrhuje pan Luke. Druhá kategorie, to jsou ty kryté dluhopisy, tak jak jsou v tuto chvíli definovány a používány. A za třetí, to by byly ty evropské zajištěné cené papíry. A ještě posledních pár slov a skončím. Prodloužení splatnosti. Já v podstatě nesouhlasím s tím, že eh, prodloužení platnosti přesouvá riziko na investora. Já si myslím, že to poskytuje investorovi další eh, eh, možnost, jak získat zpět svoje prostředky. To znamená, že bychom o tom měli diskutovat. Já si myslím, že bychom to mohli zahrnout. A potom metody hodnocení. Já se domnívám, že pokud jde o hodnocení hodnoty aktiv, o hodnocení aktiv, tak se v jednotlivých členských státech zavedly různé postupy. Já si myslím, že bychom měli tyto metody nechat na, národní, eh, na národních legislativních orgánech. Děkuji. Rád bych vás upozornil, že jsme tedy nabrali spoždění při té první části, ale měli bychom se tomuto, věnovat, eh, tomuto tématu věnovat, protože je velmi důležité. A nyní tedy SAD Alfredson, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat nejprve panu zpravodaji za ducha spolupráce a za snahu nalézt kompromis eh, na finální podobě textu. Asi všichni se shodneme na tom, že integrovanější evropský rámec by se měl eh, omezit eh, a měli bychom si uvědomit, že ten eh, systém, který fungoval v jednotlivých členských státech, eh, zatím fungoval poměrně dobře, nemá smysl to měnit. My jsme eh, pro takový měkký přístup k této věci. Myslíme si, že dosud to fungovalo dobře. Neměli bychom odhadovat, jakým směrem se trh chce vydat. A já si myslím, že bych to, co dobře fungovalo na trhu, by se nyní mělo začlenit do toho celoevropského rámce. Pokud se podíváme na národní postupy, tak ty se nesnažíme nějak upravovat, ty až dosud fungovaly. Pokud jde o pozměňovací návrhy, já předkládám, nebo my předkládáme dva Jednak ta široká definice krytých dluhopisů. Já si myslím, že všechny kryté dluhopisy by měly být v souladu s požadavky USIC. A ty kryté dluhopisy, které e, plní požadavky CRR, by měly mít e, preferenční e, nakládání. Ale to, co je krytý dluhopis, by mělo zůstat krytým dluhopisem. Pokud jde o definici krytých dluhopisů, tu bych nespojoval eh, s požadavky v rámci CRR, jak to navrhuje pan zpravodaj, protože ten eh, systém je celý velice komplexní a protože ty požadavky na eh, kapitál se mohou měnit v čase. Komise právě zveřejnila studii, která o tomto hovoří. Takže já bych vycházel z definice nikoli požadavků CRR, ale USITS. Dále, pokud jde o malé podniky a půjčky nebo úvěry na infrastrukturu, pan zpravodaj s tím má trošičku problém, myslí si, že by to nemělo spadat pod kryté dluhopisy já si myslím, že na tom něco je, ale myslím si, že by to finální rozhodnutí měla přijmout komise. My samozřejmě můžeme upozornit na určité obavy, ale ponechme to prozatím otevřené byť se to asi panu zpravodaji nebude moc líbit. A nakonec eh, k té lhůtě splatnosti já si myslím, že by to mělo být eh, jaksi eh, diskrim, mělo by to být tedy ponecháno na jednotlivých zemích, tak ty takzvané soft bullets používají například Německo, Lucembursko a Španělsko. V jiných zemích to není. A my bychom byli proto, aby k tomu prodlužování splatnosti docházelo za přesně definovaných podmínek, které by se však mohly lišit eh, podle jednotlivých zemí. Jeden z těch pozměňovacích návrhů určité dluhopisy z toho příznivějšího zacházení vylučuje, protože to není kryto eh, hypotékami. Například Eh, ve Francii to eh, funguje tak, že tam asi 30 až 40 těch eh, dluhopisů je kryto hypotékami. Je to takový zvláštní rys francouzského trhu a zatím to funguje. Tak proč to měnit? Prostě proč se tím nějak zabývat, snažit se odhadovat ten vývoj? Myslím si, že opravdu bychom to měli ponechat na trhu. A potom jsou tam některé pozměňovací návrhy, které se týkají toho, jaké, jaká aktiva by mohla být eh, do toho zařazena opět eh, s některými těmi aktivy, která jsou to tedy eh, ty evropské zajištěné papíry, tak to také zatím fungovalo dobře. Děkuji. GUSD není, ale máme zde náhradnici. Děkuji. Já bych chtěla odmluvit Koru, která tu bohužel nemůže být kvůli jiným pracovním povinnostem. Děkuji panu zpravodaji za návrh zprávy a za kompromisní pozměňovací návrhy, které předložil a které tedy zohledňují určité pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Je důležité zdůraznit, že že trh s krytými dluhopisy v Evropě v tuto chvíli dobře funguje a že na národní, eh, národní systémy pro tyto eh, produkty dobře fungují v Nizozemsku, eh, tedy v roce 2015 vstoupil v platnost úplně nový legislativní akt. Je tedy důležité pros, proskoumat, jestli je potřeba více integrovat nebo vytvořit ještě více integrovaný evropský rámec pro dlu, kryté dluhopisy. Mělo by to být založeno na osvědčených postupech, které budou identifikovány. Jde tedy o e, dokument, nebo bude to založeno na dokumentu z roku 2014, který se týká e, kapitálových požadavků. E, podle Evropského orgánu pro bankovnictví musíme vzít v potaz fungující národní režimy a nesmíme je narušit problémy spjaté s jednot, nebo specifičností jednotlivých eh, legislativ by měly být vzaty v potaz, ale zároveň by tu měla být zaručena dostatečná pružnost a také je to tak, že bychom měli zabránit tomu, aby tady vznikaly nadměrné administrativní překážky. Pokud jde o tu myšlenku evropských eh, zajištěných cených papírů, to je to, co navrhuje pan zpravodaj. Stínová zpravodajka se ptá, jestli by nebylo dobré požádat komisi o dostatečnou analýzu dopadů, protože to by pomohlo k tomu, abychom lépe pochopili, jestli ESN, Evropské zajištěné cené papíry, by skutečně zlepšily diverzifikace produktů a zároveň posílili eh, financování malých a středních podniků, aniž bychom eh, podškodili fungující stávající trh s krytými dluhopisy. Stínová zpravodajka Eldy se těší na velmi otevřenou diskuzi o tomto tématu a s tím, že naším cílem je tedy najít společnou pozici Evropského parlamentu. Děkuji a nyní Miguel Vigas za GUE. Zcela stručně. Já bych tady neopakoval to, co již bylo řečeno. Děkujeme mnohokrát panu zpravodavi za práci, kterou odvedl. Velice pozorně sledujeme tento konzervativní přístup, který se týká krytých dluhopisů. To, co dobře funguje, by se mělo zachovat v té podobě, jako je. To naprosto podporujeme. A máme takovou pochybu, která se týká vytváření nového typu dluhopisů, těch takzvaných evropských zajištěných cených papírů. To se nám příliš nezdá. Máme tam jisté pochyby. Je to takový hybridní nástroj. Eh, je to něco mezi krytými dluhopisy a sekuritizací, takový hybrid. A je to celé pod určitým pláštíkem jistého zajištění, je tam ta evropská nálepska, evropské zajištění, zajištěné cené papíry. Já si myslím, že Trhy by to mohly vnímat jako typ jistého bezpečného produktu, což ovšem není pravda, protože prostě ten produkt takto zajištěn není, není tak až bezpečný. Mohlo by to tedy být chybně vnímáno, takže to se nám až tolik nelíbí, ale jinak naprosto eh, se nám jak ten přístup zvolený líbí a jsme ochotni nadále tedy spolupracovat s panem Pravodajem a vytvářet možné kompromisy. Pokud by takový produkt na druhé straně vytvořil eh, kompromis v tom smyslu, že bychom mohli kryté dluhopisy, dluhopisy nechat v té formě, ve které dosud fungovaly, tak i to by pro nás bylo schudná cesta. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní zelení. Děkuji, pane, Děkuji, pane předsedo, stručně. Nejdříve z naší strany děkujeme kolegům za dobrou spolupráci, také panu zpravodaji a e, souhlasíme s tou zásadní linií, kterou zvolil, a totiž to, že říká, že e, tento trh do posud v zásadě funguje dobře a proto při tom všem, co budeme dělat na evropské úrovni, si musíme dát velký pozor na to, abychom eh, více neuškodili, než eh, prospějeme. Ale myslím si, že je smysluplné, abychom i v oblasti krytých dluhopisů eh, podpořili jednotu kapitálového trhu. A proto v zásadě vítáme, že komise a také orgán EBA k tomu předložili odpovídající opatření. Přáli bychom si, abychom měli pozitivní a otevřený přístup. A ta zpráva takto vypadá. A mm, Jinak si myslím, že zásadně jedna věc. Pokud chceme tedy mít nějakou evropskou harmonizaci, nějaké snednocování, tak si musíme dát na pozoru, abychom měli vysoké standardy, aby nedošlo k nějakému rozmlžení stávajících standardů, což je, myslím, zásadní. To by nás mělo vést v naší práci. A jinak si myslím, že v jistých detailech eh, ty otázky ještě dořešeny nejsou. Dvě věci krátce zmíním. V zásadě sdílíme obavy pana zpravodaje z toho, že eh, v oblasti kritérií pro ty přednos, pro ty preference v CRR, tady máme takovou jednostranost v tom myslu, že se podporují lodě a tady je třeba si položit otázku, že je to skutečně ta oblast, která je tak bezpečná, tak jistá, že tam skutečně nemůže docházet k výpadkům. Zatím tedy nedocházelo, to je potěšující, ale mohlo to být také jinak. Eh, ale jinak si myslím, že je to skutečné zkreslení trhu, ke kterému tímto způsobem došlo. Návrh ALD, abychom nejdříve měli hodnocení dopadu, je podle mne smysluplná cesta, jak se k tomu postavit. Tady si myslím, na tom bychom se mohli shodnout. A druhá věc, to bych ještě rád zmínil, to je to hodnocení za tržní ceny. I to je doposud nezvyklé v této oblasti. Hodnocení za tržní ceny vede k mnohem vyšší nejistotě v oblasti hodnocení, bude to větší byrokratická zátěž a prodraží to produkt, který byl dosud relativně jednoduchý a právě proto fungoval dobře. Mohli bychom, jak bych to řekl, mohli bychom možná e, si říkat, e, o co vlastně jde. Jde o to, abychom tady měli být různá tržní e, ohodnocení u státních dluhopisů, nevím. Myslím si, že bychom eh, toho měli nechat. Tento přístup bychom neměli volit, myslím si, že ho nepotřebujeme, to hodnocení za tržní ceny, a jinak si myslím, že celkově dospíváme k velmi dobrému kompromisu. Děkuji. Děkuji. Za EFDD zde kolega není a za ENF pan Anemanc. Bohužel musím říct si naschledanou kolegovi Likemu. a budu dál hovořit nizozemsky. Pan Luke nám eh, představil svůj návrh zprávy a tam ještě nebyly kriti- kryté dluhopisy, ale spíše jsem vítal vaši iniciativu v tom smyslu, že bychom se mohli soustředit právě na definici, na transparentnost a také na dobrovolnou konvergenci. Pak bych s tím souhlasit mohl. Eh, podívám se tedy nejdříve na pozměňovací návrhy, což jsem učinil. Podíval jsem se na kompromisy a zjišťuji, že je tomu naopak, že se tady soustředíte na to, abyste dali Evropské komisi více vlivu, v tom smyslu, že chcete vybudovat evropský systém a dále dokončovat unii kapitálových trhů. Koncepce definice um, té, od té jste upustili a nyní co vlastně chcete? Chcete skorigovat zkreslení trhu? přejete si zavádět nucená opatření, která budou zemím vnucována. Tady vidím, že se vzdalujete velmi od toho prvního návrhu, který byl podle mě dobrý a kterého bychom se bývali měli držet. Pro nás byl ten první návrh akceptovatelný, ale nyní se to celé vyvíjí špatným směrem a proto se obávám, že už nej, nejsme na stejné vlnové délce. A jedna kolegyně, paní Pervanš Perez eh, v rámci CatchDI, ale prosím hovořte opravdu minutu, protože pak ještě chce hovořit komise a tlumočníci zde jsou už jenom chviličku. Děkuji, pane předsedo, hodně toho zde zaznělo. Já bych se chtěla vrátit ke třem bodům. Nemůžeme vycházet ze zásady, že musíme ponechat tento trh eh, pokud eh, tedy eh, dobře funguje a nějak eh, jak si kritizovat postupy v těch zemích, ze kterých, ze kterých pan zpravodaj nepochází. Pokud jde o financování krytých dluhopisů eh, z určitých příspěvků, tak jak to funguje ve Francii. To si myslím, že bychom neměli měnit, protože to dobře funguje. Potom jde o veřejné dluhy. Tady jde o to, že financování státních eh, dluhů bychom neměli komplikovat více, než je to komplikované již dnes. A souhlasím také s tím, co říkal Sven Giegel. Je zde otázka, zda z té nominální hodnoty nepřijít, nepřejít na tržní hodnotu. Zde by asi bylo vhodné nějaké hodnocení dopadu mít k dispozici. Víme, že trh je velice volatilní a pan zpravodaj nehovořil o tom, co se také může na trhu stát v případě určitých zvratů a také pokud by se ta referenční hodnota změnila, tak by to mohlo být eh, k zásadním spekulativním eh, krokům. Děkuji a za komisi pan Didier Milleron. Děkuji, pane předsedo. Vy velice eh, vítáme návrh této zprávy. Je to součást diskuse, která je vedena o krytých dluhopisech, které by mohly být dobrým zdrojem financování v evropském bankovním sektoru. Také uznáváme, že je potřeba harmonizovat na evropské úrovni, nicméně za té podmínky, že to neohrozí národní modely a jejich fungování. Studie, kterou jsme právě zveřejnili, jasně říká, že přínos harmonizovaného rámce převažuje nad náklady a komise se proto zabývá nějakou harmonizací, která by se opírala o jednotlivé zásady, navazovala by na ty dobře fungující národní systémy, tak jak to rovněž Evropský bankovní orgán ve své zprávě zdůrazňuje. Myslíme si, eh, také to zohledníme příští týden eh, v přeskumu Evrops, o Evropské bankovní unii. Eh, samozřejmě, že se musíme zabývat celkovou strukturu, strukturou krytých dluhopisů. Jednak jsou tam ty, které plní požadavky USITS a potom ty další, které se také kvalifikují pro preferenční přístup, protože plní požadavky nařízení CRR. Umožňuje to u těch nejbezpečnějších tříd eh, krytých dluhopisů, aby to, eh, ten přístup k nim byl skutečně eh, preferenční a i ty, které možná úplně všechny ty požadavky neplní a nejsou tedy tak bezpečné jako kryté dluhopisy, tak ty by také měly mít určitý přístup, určitý preferenční přístup. Měli bychom se pečlivě zamyslet, než budeme na tom systému něco měnit, tak abychom nenarušili fungování trhu. A v tom našem střednědobém přeskumu se budeme zabývat také tím nově navrženým eh, nástrojem, tedy tím evropským zajištěným ceným papírem a jeho možným dopadem na trh. Návrh zprávy rovněž eh, eh, hovoří o těch strukturách soft bullet a CPT, to jsou nástroje, které se e, vyvíjejí z e, potřeby trhu a souvisejí s tím takové věci jako zajištění likvidity a refinancování a to se na jednotlivých trzích liší. Evropská unie to v současnosti neupravuje, ale je to velice široce používáno a proto si myslíme, že by bylo důležité v míře, ve které je to nezbytné, tyto struktury začlenit eh, do robustního rámce pro kryté dluhopisy. A na závěr, pane předsedo, bych rád znovu zopakoval, že velice vítáme tento návrh zprávy a dnešní diskusi. Určitě to eh, přispěje k tvorbě našich rozhodnutí, ať již s tím legislativním návrhem pokročíme ku předu či nikoli. Pokud půjdeme ku předu, tak musíme postupovat obezřetně a musíme si uvědomit, že ty stávající struktury fungují a že tento důležitý zdroj financování banky nelze příliš ohrozit. Děkuji mnohokrát a na závěr opět pan zpravodaj. Krátce zhrňte, prosím. Uh, no, já budu hovořit anglicky, protože anglicky hovořili všichni přede mnou. Dovolte mi, abych v tuto chvíli poděkoval všem, kteří přispěli do této diskuze. Děkuji vám za vaše komentáře a návrhy, které jste přednesli. Krátce bych okomentoval některé záležitosti, které byly zmíněny. Za prvé to, co navrhnul pan Rozaty. To znamená tři skupiny těch dluhopisů. Já si myslím, že to je možná dobrý kompromisní návrh, jak právě řekl pan kolega z, komisy, už, z komise, už tu máme dvě úrovně, eh, to znamená, eh, ale obojí se tady nazývá krut, kryté dluhopisy, to znamená, že to semanticky neodlišujeme a to může vést ke zmatkům, to znamená, že by bylo určitě dobré, kdybychom eh, se drželi takového postupu. Pokud je o CRR, to znamená směrnice o kapitálových požadavcích, tak já si myslím, že bychom se měli kriticky zamyslet nad loděmi a možná je odstranit z toho preferenčního zacházení, kterého se jim dosud dostalo, protože tady není dostatečně uh, Eh, dostatečný důvod pro to, aby tam byly zařazeny. Pokud, pokud jde o ty francouzské půjčky na eh, bydlení, tak my už jsme o tom hovořili, je to součást toho kompromisu. Já si velmi cením hodnoty tohoto systému, eh, těch záruk na bydlení, ale Nyní se tedy držím toho kompromisního návrhu doporučení Evropského orgánu pro bankovnictví chceme zaručit, aby tedy na to bylo možno uvolit hypotéky v případě eh, tedy platební neschopnosti. Já si myslím, že to tedy naprosto odpovídá tomu, co tady doporučuje Evropský orgán pro bankovnictví EBA a já nemám v úmyslu tyto záruky tedy odstraňovat z ERR. Eh, Myslím si, že to tedy není záležitost, o které bychom měli hovořit. Pokud jde o prodlouženou platnost, tak to je nová tendence, která se na trhu objevila. Soft bullet už na trhu fungují nějaké, nějakou dobu. Ehm, CPT se objevily před určitou dobou. Já si myslím, že v roce 2000 17 můžeme říct, že eh, to, dejme tomu, funguje eh, dobře, eh, ale do budoucna to může skrývat určité problémy. To znamená, že musíme myslet v naší legislativě i na systémová rizika. Já už jsem to v podstatě uvedl ve svém úvodním projevu. Svojí zprávou chci dosáhnout toho, že budeme mít jasně definováno, které, dluhové, které kryté dluhopisy, které nástroje si zaslouží preferenční zacházení. Myslím si, že to musíme jasně definovat a ten aspekt, jestli by tady měla být splatnost prodloužena eh, v důsledku určitého makroekonomického rozvoje, to je nepochybně bod, eh, o kterém bychom tedy měli i nadále diskutovat mezi stínovými zpravodaji. Mám určité obavy, pokud jde o systémová rizika. Odhad dopadů, analýza dopadů, to zmínili kolegové z ALDE a už o tom konec konců hovořil i Darius Rostoty. Já si myslím, že to je dobrý způsob, jak tedy probrat určité otázky, které jsou v tuto chvíli eh, kontroverzní. Je to zpráva z vlastní iniciativy, není to legislativní zpráva a to znamená, že my tady v nestanovujeme žádná legislativní pravidla, ale spíše vyslovujeme, formulujeme svoje obavy a snažíme se poukázat na problémy, které tu jsou. To znamená, že analýza dopadů je možná. Eh, nemyslím si, že bychom tady měli, byli pod nějakým časovým tlakem, že bychom museli eh, nutně rychle předkládat legislativu. Eh, musíme si zároveň uvědomit, že ten trh se neustále mění a konečně poslední bod, ty evropské zajištěné cené papíry ESN. Já si myslím, že ESN v mém pojetí jsou v podstatě šancí pro podnikatele, tak aby našli e, financování pro své investiční projekty. V tuto chvíli nemohou využít určité institucionální dohody, e, které e, pomohly při jiných projektech. Tady myslím například ten eh, zvláštní veřejný dohled anebo dvojí zajištění. Eh, nástroj ESN, to znamená Evropských zajištěných cených papírů, by tedy pro podnikatele mohl představovat určitou šanci. Myslím tím ty, kteří nemají šanci získat kryté dluhopisy, eh, proč bychom jim tedy neměli nabídnout eh, možnost využít takového institucionalizovaného rámce, když je to k dispozici? Eh, děkuji a těším se na další zasedání stínových zpravodajů. Děkuji a rád bych eh, tady upozornil, že tady jsou tu stínoví zpravodajové, děkuji jim za to, že tu zůstali. 19. června se bude hlasovat v Akonu, na plenárním zasedání se bude hlasovat v červenci a další zasedání 12. června. Děkuji.